o dohodě o volném obchodu EU-Kanada. Jako první má slovo komisař de Gucht. Vítejte a e, dám vám několik minut, abyste se připravil. Děkuji paní předsedkyně, vážení poslanci. Po pěti letech intenzivních jednání hlavní vyjednavači dokončili práci a na komplexní ekonomické a obchodní dohodě mezi EU a Kanadou. Výbor Minta dostal eh, kompletní text a bude brzy zveřejněn. Kanada je první zemí G8, s kterou jsme se dohodli na komplexním obchodování. Dohoda je klíčová pro kredibilitu naší obchodní agendy, protože potvrzuje, že můžeme uzavřít i velice dobré dohody s rozvinutou ekonomikou, s vlastními eh, přístupy a regulačními rámci. Ehm, a z toho důvodu byla jednání velkou výzvou. Dohoda je cená sama o sobě, protože vytváří příležitosti pro podniky. Kanada je poměrně velký trh pro evropské produkty a služby. Ehm, operátory eh, to že tam ehm, mají stejné zacházení jako američtí konkurenti a to je, přispívá k růstu a pracovním místům v Evropě a může to mít ekonomický dopad na náš kontinent. Kanada je důležitým spojencem politicky, také důležitým tou cílové zemí pro evropské investice, tak investuje do EU, vytváří to pracovní místa Kanada, má bohaté, bohatá na suroviny a je zdrojem know-how. E, přes um, CETA, e, CETA Obě strany budou s několika výjimkami eliminovat téměř všechny celní bariéry. Pod ochranou zůstanou některé velice citlivé zemědělské produkty. Přístup eh, k službám a investicím eh, vlastně dostává EU do lepší pozice než USA. Ovlivní schopnost evropských vlád eh, poskytovat dotované veřejné služby. Také to má velký význam pro veřejné zakázky. Dostáváme přístup k trhům veřejných zakázek v Kanadě na všech úrovních vlády a samozprávy. Um, ehm, dohoda vytváří systém, které stanoví standardy pro řešení sporů, obavy, které, nebo, mm, nebo problémy, které zůstávají, jsou v dohodě řešeny. Ehm, co se týče geografických indikátorů, podařilo se nám dosáhnout velké ochrany e, označení kvalitních evropských zemědělských produktů jako Schwarzwald Schinke, Parmigiano Reggiano a 132 dalších, které jsou pod plnou ochranou. Toto je jedna e, z, jedna z věcí, které ukazuje, jak CETA může prospívat malým a středním podnikům v celé Evropě. Uh, Eh, vztahy mezi EU a Kanadou nejsou na úkor ekologických, sociálních a pracovně právních standardů. Jsme si vědomi, že máme odpovědnost. Eh, máme mm, čím vyšší stan, standardy máme, tak tím lépe. Zle, eh, komisař Barroso a kanadský premiér veřejně oznámí závěr jednání na summitu EU Kanada v Otavě 26 září. Obě strany předloží text příslušné legislativy je k ratifikaci v případě EU, to znamená radu a parlament. Právní verifikace oficiální překlad trvá dlouho, proto očekávám podpis a formální předání textu parlamentům v roce 2015. Eh, dostali jsme se daleko, eh, veli, ve, postupovali jsme velice rychle, je to úspěch, na který je komise pyšná a těším se na podporu legislativy eh, dohodě CETA, která přinese více pracovních míst a růstu do Evropy. Děkuji, pane komisaři. Jako první jí má slovo paní Kvistu Rovol, ale nedorazila. EPP mě požádala pana Salvatore aby jako první promluvil pan Salvatore Tyko, má slovo na tři minuty. Grazie. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že aspekty, eh, které jste eh, zmínil pan komisař, tak eh, jsou velice významné. A to především pokud jde o očekávání o této dohody. Je to dohoda, která byla vyjednávána, která byla problematická z pohledu transparentnosti, z pohledu ochrany našich malých středních podniků a mm, ale, tím se, ale tady se otevírá velký trh a já si myslím, že jste to udělali výborně. A to výborně, poněvadž především, e, pokud jde o zapojování malých středních podniků s tou ochranou geografického označení, tak díky tomu jsme dospěli k velkému výsledku. A to 120 e, až 140 e, ochranných známek budou tedy Eh, fungovat eh, chráněným způsobem v mezinárodním kontextu. Takže zde dovolte, abych eh, zmínil jednu věc. Já si myslím, že by bylo důležité, aby každý členský stát aby mm, vytvořil nástroje, aby hrál i takovou vůči roli, aby skutečně pomáhal malým středním podnikům, aby mohli participovat na tomto procesu, protože kvůli jejich velikosti, charakteristikám, tak zrovna asi nejsou na tom nejlépe, aby měli okamžitě možnost eh, pochopit všechna ta pravidla, všechny ty dohody a tak dále. A eh, samozřejmě je třeba, aby to eh, byla dohoda, která bude mít efekt, automatický efekt, projekt. A proto v členských státech bychom měli eh, mm, zde eh, podporovat ekonomicky, finančně je, i když jsme v době krizi. Jsme v době krize, kdy zavírají dveře malé střední podniky, kdy eh, opouštíme periferie a je třeba tedy mm, si říci, jak vyřešit tyto problémy. Já myslím, že tato dohoda je důležitá, ano, ale nestačí je třeba, abychom měli určitou vizi a abychom dali určitou dimenzi eh, tomuto otevření trhu. Eh, to je to, co potřebují eh, malé střední podniky v Evropě. Potřebují opět nalézt svoji důstojnost a odbytiště, protože je Další věc, kterou je třeba zdůraznit, eh, ten seznam těch geografických označení není uzavřený, není taxativní a zde je určitá možnost a to hm, třeba Parmigiano Reggiano, Mm, například, ano, tam je, já jsem ze Sardinie, ale my máme i tedy náš pecorino sardo, tedy náš sardský e, sír pecorino, takže i ty by tam mohlo být. My ze Sardinie tedy bychom si přáli, abychom tam chránili další geografické produkty a abychom dali možnost i dalším teritorium, které také potřebují eh, mít eh, eh, takový systém, který jim umožňuje nalézt nové odbytiště. Děkuji, pane Číko, a další na dvě minuty pan David Martin. Děkuji. Děkuji panu komisaři za to, že přišel. Já mám více otázek než komentářů k CETA. Za prvé je Mm, předpokládám, že eh, rada ten text tedy na konci jednání neinicializovala, eh, ne, ne, ne, mm, parafovala. Já eh, nevím, zda to je z politických důvodů, nebo zda mají námitky, anebo zda považují e, za, to za neuzavřený. Pokud ne, tak je možnost, že, investor, že spory s investory by stále mohly vypadnout z e, textu vyjednaného um, CETA. Moje frakce by um, mohla podpořit, pokud by SDS bylo vyňato z toho textu. Máme také obavy ohledně generických léků. Slyšeli jsme od hlavního vyjednavače v podním výboru, který mě ujistit, který mi dal určitá ujištění, ale já bych to slyšel od vás, pane komisaři, že CETA mm, ne, neomezí produkci generických léků pro rozvojový svět. E, také e, rozvojová kapitola by potřebovala vylepšit, ale máme problémy s e, bezvízově, k bezvizovému styku, zákaz CO a další problémy. My bychom chtěli od komise slyšet, že stále ještě pracují na řešení těchto otázek mimo jednání CETA. Aby to bylo jasné, mm, jak jste zdůraznil, tak vidím mnoho pozitiv v této hodě. nejenom eh, příležitosti pro malé střední podniky, eh, přístup pro mm, lékárenské výrobky, a e, výhody z, z tohoto trhu. To je všechno dobré, ale máme určité principy. My chápeme, že obchodní jednání znamenají kompromis, který musí být uzavřen na obou stranách a jsou nějaké věci, o kterých e, kompromisy neuzavřeme. Děkuji. Další má slovo pan Tomašič na dvě minuty. Pardon, madam, paní Tomašič. Zmátrali negativné účinky zahlađenja odnosa s Rusijom Eh, mm, již jsme mluvili o negativních eh, dopadech eh, mm, sankcí Rusko, i když víme, že mm, že to ještě není konečné. Přesto toto ukazuje, jak velký dopad může mít uzavření velkého trhu našim produktům a službám. Naše vztahy s Ruskem by však nebránit, neměly bránit EU pro podporovat vztahy s jinými velkými zeměmi atraktivními trhy, jako je Kanada. Um, Kanada poprvé otevře svůj trh veřejných zakázek pro evropské dodavatele a nárůst obchodu zboží a služeb by měl vést ke znač- k významnému ehm, snížení nezaměstnanosti a mm, je to Eh, vynikající zpráva pro globální partnery. Ehm, chápu mm, problémy s eh, právními instrumenty i SDS, které se týkají mm, obchodních dohod se Spojenými státy, včetně Chorvatska. Pokud vím, tak eh, nejsou žádné závěry v tom, které by potvrzovaly, že tyto nástroje škodí členským státům. Eh, znamená to rovnováhu na jedné straně eh, mezi potřebami a mm, investorů a potřebou mm, před diskriminačním chováním a na druhé straně potřebou regulovat. Eh, není to precedent pro mm, kapitál, který by mohl působit proti národní suverenitě, ale zaručuje respektování mezinárodního práva. Eh, doufám, že budete souhlasovat, souhlasit s tím, že, eh, role, že není snahou zabránit společnostem, aby měli zisk. Eh, ty nástroji um, ochrany investorů dává soukromým investorům garanci, že vlády uh, jim, jim budou chránit jejich investice a tím bude trh hm, bezpečnější a výhodnější. Akceptujete modrou kartu, prosím? Pan Leichtry, děkuji paní předsedkyně. Já tady krátce chci poznamenat, že mě jsem velice potěšen, když vás vidím předseda, ale ke kolegyni. To nejsou problémy, které se týkají SDS. Je vám známo, že právo kan- právě kanadský evropský koncern chce zažalovat Rumunsko, protože Rumunsko není ochotno jak si provést jisté opatření. Znáte, že někteří produkty, producenti z Austrálie chtějí eh, žalovat, protože eh, k Austrálie nechce rozšířit svou ochranu. Znáte, vy nebo víte o tom, že energetický koncept chce zažalovat Německo, a to proto, že Německo chce opustit jádro. Jsou to pro vás všechno problémy, které neexistují? But 30 seconds. Paní Tomašič, máte 30 sekund na odpověď. To jsou možná problémy, ale nejsou tak závažné, aby zabránili té dohodě. Strašili jsme Rusko a ztratíme i Kanadu, pokud ne, eh, musíme najít musíme hledat jiné trhy, musíme uh, zabránit tomu, abychom ztráceli pracovní místa a trhy. Děkuji, paní Také. Děkuji po pěti letech intenzivních jednání dosažení dohody eh, mezi EU a Kanadou je velký úspěch. Gratuluji eh, výsledku pro Evropu i pro Kanadu. Bude to jistě případ situace win-win. Při všech složitostech a kontraverzích nesmíme zapomenout, proč vedeme obchodní jednání vůbec. Cíle jsou jasné. Chceme ekonomický růst a vytváření pracovních míst pro Evropany. Především Mm, protože že Rusko reagovalo na velice potřebné evropské sankce mm, za svoji agresi vůči Ukrajině. Musíme mm, nahradit tyto ztráty tím eh, zemědělcům a hledat trhy jinde ve světě. Přístup na trhy přes veřejné zakázky je důležitým úspěchem CETA a standardy, eh, co se týče ochrany soukromí a eh, bezpečnosti potravin, nejsou snižovány, což je důležité. Eh, důležitý je také mechanismus řešení sporů. Hm, v EU má 14 bilaterální dohod, které obsahuje SDS a hm, byl to žádaný mechanismus v zemích, kde není právní stát, ale nyní to vede ke kontraverzích. V CETA bylo uh, dosaženo některých úspěchů, je tam větší nestranost v arbitrážích, větší transparentnost, větší prevence um, svévolného rozhodování. Klíčovou otázkou je, zda potřebujeme ISDS mezi dvěma vyspělými demokraciemi eh, s právním státem. Na tuto otázku je třeba odpovědět, to není relevantní jenom pro CETu. Eh, mnoho z nás se dívá na text této dohody s ehm, tím, že uh, bude hledat mm, náměty pro mm, ještě důležitější dohodu o transatlantickém partnerství, o které se nyní jedná. Já očekávám výsledky veřejných konzultací, které reagovalo velký počet občanů a zainteresovaných star. I když není možné měnit obsah CETA, eh, vyzývám komisi, aby zajistila, že občané mohou eh, transparentně s vámi komunikovat, aby měli jasno předtím, než se bude hlasovat. Děkuji paní Scháke. A dě- nyní paní Anmary Minér. Minutá půl. Ah, dat werkt. Dank u. Voorzitter, het CETA-verdrag is nog steeds niet rond. Děkuji. Eh, dohoda CETA stále ještě není dokončena, což je dobrá zpráva. Tak to také by mělo zůstat. Je tam řada otevřených otázek o kterých eh, musí ještě diskutovat národní parlamenty. Tato smlouva dává velkým podnikům v Evropě a v Kanadě moc. E, měli dostatečnou příležitost k tu, e, aby ukázali, co chtějí. A těch 150 tisíc reakcí je z řád evropského obyvatelstva na mechanismus ISDS. Toto vše nebylo respektováno. To jsou lidé, kteří společně zvolili tento parlament a kteří jsou i vaší bází, pane de Guchte. Je jasné, že obyvatelstvo tuto dohodu nechce a to právem. Eh, je zde celá řada příkladů, čím dál tím více příkladů podniků, kteří se odvolávají proti demokratickým rozhodovacím procesům. Můžete zajistit, pane komisaři, že kanadské podniky nebudou nutit evropské země, aby například těžili břidlicový plyn. Můžete zajistit to, že evropské země se budou mohou rozhodnout o tom, že opustí jádro, aniž by byly zažalovány. Můžete zajistit to, že evropští zaměstnanci si ponechají právo na stávku a že kolektivní smlouvy i nadále budou platit. Uh, 16 evropských parlamentů, mezi nimi také nizozemský, v červnu eh, se na vás obrátilo s dopisem, ve kterém ukazují, že jak CETA, tak TTIP eh, musí zůstat dohodami, kde budou mít poslední slovo národní parlamenty. Tyto parlamenty zastupují dvě třetiny evropských obyvatel. Můžete zajistit, že CETA a TTIP zůstanou takovýmto smíšenými dohodami? Děkuji. Teď eh, má slovo na minutu a půl Janik Žado. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, za zelené. Zcela jasně mohu říci, že tato dohoda kdy u níž občané vidí, že jednání jsou uzavřená, ale nemají stále přístup k obsahu této dohody, tak pro nás představuje tato dohoda daleko více rizik, škody než užitku. Jedná se tam o těžbu v Kanadě, která je desetkrát větší než těžba ve Francii. Také eh, rizika spojená s eh, geneticky modifikovanými organismy. Tam eh, to vypadá, že vlastně by mělo vzniknout forum spolupráce mezi kanadskými úřady a evropskými úřady, včetně toho, aby evropská legislativa v oblasti geneticky modifikovaných organismů nespochybňovala obchodování. Veřejné zakázky otázky musí být považovány nejen za obchodní nástroje, ale zejména za pomoc pro místní společnosti. A potom, co se týká jezdec, vidíme, že je stále více vlád, které požadují, které jsou tedy proti tomu, protože se domnívají, že jde o spochybnění jejich schopnosti demokratického rozhodování. Takže já chápu, že německá vláda se snaží změnit tuto dohodu, zejména co se týká restrukturalizace, pomoc nebo bank, ale pro nás jako Evropský parlament to nestačí. Já doufám, že skupiny, které se dnes vyjadřují proti dohodě, v následujících týdnech se vzpamatují potřeba, aby parlament eh, zamítl se tu zejména, co se týká ochrany investic. Děkuji. Eh, madame Tiziana. A dalším řečníkem paní Tiziana Begin na minutu 30, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, Podobně jako TTIP, CETA je smlouva, která byla připravena v tajnosti někde v kuloárech Bruselu nějakými byrokraty, kteří nebyli přímo zvoleni, kteří nejsou zodpovědní vůči nikomu. A podobně jako TTIP, dopady pro občany jsou naprosto neznámé, stejně tak, jako jsou nebezpečné. Končí se tu s jakýmikoliv překážkami pro prodej výrobků v zemích, které uplatňují úplně jiné normy. To otevírá cestu pro geneticky modifikované organismy na naše stoly. Kanada nerespektuje stejné limity a pravidla pro životní prostředí jako my. A už jsem si přečetla, že Kanada nepodepsala smlouvu z Kyoto. Já jsem podnikatelka a vím, co to je produkovat a zároveň respektovat environmentální pravidla. Jak naše malé a střední podniky mohou konkurovat s někým, kdo nerespektuje tato pravidla? Hovoříme o životním prostředí a v Kanadě, v Albertě se vyrábí ropa prostřednictvím A pak následné ceny jsou naprosto mnohem nižší, je to naprosto bezkonkurenční. A je tu určitá formulace, která může být velice nebezpečná. Umožní, aby určité nadnárodní podniky byly proti eh, státům. To je velice nebezpečný precedens. Děkuji na dvě minuty eh, eh, kolegyně Lepen. Moje řeč bude následovat po tomto příspěvku, jak víte, dámy a pánové poslanci. Volný obchod mezi Evropskou unii a Kanadou bude brzy podroben vašemu hlasování. Základní kapitoly, ať už je jakékoliv vaše politické přesvědčení, že jde o spravedlnost. Tento text, který jsme obdrželi, by měl nastolit soukromou spravedlnost mezi nadnárodními koncerny a státními společnostmi. Jedná se o mechanismus řešení sporů mezi investory a státem. Tato soukromá spravedlnost by měla představovat smírčí soud, když je například nadnárodní koncert usazený ve Francii a vlastně vlastně některé normy a zákony jsou proti jeho aktivitě. Takže Franco, měla by to být určitá preference kolektivní francouzů a neměl, neměl by se upřednostňovat zájmy nadnárodních eh, Eh, koncernů. Takže co se týká petroliářských společností, například těžby břidličného plynu, tak by Kanada by mohla být odsouzena za to, že chtěla podpo- eh, ochraňovat své podzemní vody a jsem proti eh, objevy, zjevování této soukromé spravedlnosti. Spravedlnost by měla zůstat veřejná tak a průhledná, tak aby mohla být skutečně transparentní a aby si byli všichni rovni. Komise pro zahraniční obchod, já vím, já jsem slyšela všem, všechny poslance, Finance řík, ukazovali eh, vlastně s, ukaz, s naším ukazovákem na tuto soukromou spravedlnost. Takže vám, váš dámy a pánové poslanci, budete mít bude, budete schopni jednou říct si ne této hanebné eh, dohodě cílem je zachovávat spravedlnost a skutečně buďte odvážní, vyzývám vás a projednou hlasujte ne proti této dohodě. Děkuji kolegyně Le Pen a nyní na tři minuty následuje kolega Prust. Ano, pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové. Jaká tiráda, paní Lepenová. Vás nikdo nepředělá. Vy si myslíte, že hrajete v tragédii. Zakryjte to, to, tento biankošek, na který se nemůžu podívat ale vy dnes hrajete Tartifa. Milí kolegové, můžeme být kritičtí vůči všemu, ale je nám třeba argumentů. A je úlohou přítomných parlamentů mm, smíchávat eh, teorii spiknutí s důvěrhodnými argumenty. Dnešní rozprava je příliš záhy, jako obvykle. Někteří opakují pozice lobbystů a šíří poplašné zprávy. Ano, jde o historickou dohodu s západní zemí, která je partner a přítel. Musíme být opatrní, pokud jde o dodržování mandátu Evropské komise. Ano, některé meze nesmí být překročeny, ale především musíme vysvětlovat a říkat, že budeme podrobeni Kanadě a Spojeným státům, protože to přijde, to je pouhá karikatura. Je také zajímavé, že první, kteří tvrdí, že jsme podrobeni, když podepíšeme dohodu o volném obchodu, jsou také ti první, kteří obhajují agresivní politiku, obchodní politiku Ruska vůči Evropské unii. Nej, nejpolitování hodnější, pokud je dohody o volném obchodu, je, že buď jste považováni za obhájce demokracie, když odhojete spiknutí, anebo jste zrůdou, která chce zrujnovat evropskou ekonomiku, když se snažíte být pozitivní. A Evropská komise, jak příliš často, přichází pozdě s odbornými argumenty vůči obyvatelstvu, které potřebuje konkrétní argumentaci, která chce pochopit, že malé a střední podniky mohou vydělat na těchto dohodách a získat nové trhy. A naše podniky budou mít stejný přístup k veřejným zakázkám v Kanadě. A někteří zde již nainstalovali gilotinu a čekají, že spadne břit konečného ne parlamentu. Ale abychom tomu zamezili, pane komisaři, jak můžete zaručit, že dohoda o volném obchodu bude dodržována? Jaké prostředky byly vynaloženy pro sledování plnění dohody? A konečně, jaké budou záruky, aby Kanada recipročně uplatňovala tuto dohodu, aby nebyly zvýhodněny kanadské podniky na úkor evropských? Děkuji vám. Děkuji kolegovi Prustovi. Následuje na dvě minuty kolega Lange. Děkuji, pane předsedo, pane komisaře, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl říct si tři věci, pokud jde o dohody, dohodu s Kanadou. První, pane komisaři, víte, Eh, že probíhaly kritické diskuse v mnoha kruzích eh, občanské společnosti v Evropě. A když teď parlament 6 srpna dostal tento text, tak nevím, proč jste stále ještě eh, zveřejnili ten test a, text a právě říkáte, že to udě... nezveřejnili, říkáte, že to uděláte za několik dní. Abychom mohli vést racionální diskusy s občany, tak musí ten text být zveřejněn, tak aby každý měl možnost se do něho podívat a prostě zjistit, co je v tom textu napsáno. Druhá věc, ano, samozřejmě jsou zde některé pozitivní záležitosti, zejména co se týká geografických názvů, zemědělského odvětví, pokud jde o přístup nad k trhu, to nespochybňují, ale potom je zde několik otazníků, co se týká otázek nazvování a potom vlastně té ochrané klauzule a co se týká rozvoje služeb také, zejména co se týká rekomunalizace. Zde to musíme ještě přesně zanalizovat. A třetí bod, o kterém bych se chtěl zmínit, je, pane komisaři, otázka toho ochranného mechanismu. Já jsem si nejsem vůbec jistý, zda dnes takovýto instrument ještě vůbec může existovat, protože měl by to být určitý zajišťovací mechanismus vůči nejistým nestabilním státům s nestabilní demokracií. Dnes se to ale obrací proti demokratickému rozhodování parlamentu a není to přiměřené danému času a takovýto instrument nemůžeme dohodnout. Takže proto jsem proto, abychom o tom ještě jednali, aby toto bylo z toho vyškrtnuto já bych nechtěla, abychom zažili druhý takovýto akt. Děkuji. Děkuji kolegovi Langemu a následuje na minutu kolega Nicholson. Uh, thank you very much. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Ty probíhající jednání mezi Spojenými státy a Evropskou unii do e, značné míry a se politicky hodně rozdělili. A samozřejmě, že ty jednání s Kanadou nejsou méně významné. Mnozí kolegové již změnili celou řadu těch rizik, které se tam má, to bez pochyby. Já bych se chtěl změřit nyní ale na oblast zemědělství, která do značné míry bude nejvíce postiženou oblastí. Nahlížím na CETu na jednu z těch nejvíce Eh, ambiciozních dohod pro oblast zemědělství do značné míry může přinést hodně najedě, na, naděje, co se týče například eh, prodeje síru, může to navýšit kvóty, pomoci farmářům a také uh, i ochránit většinu ostatních. To jsou aspekty smlouvy, o kterých si myslím, že by na nich měla komise stavět i v budoucích obchodních dohodách, podporovat tedy vysokou kvalitu produktů na globální úrovni. Pane předsedo, já jsem měl příležitost se nedávno setkat s kanadskými zemědělci a věřte mi, že oni jsou stejně znepokojeni, co se týče této dohody s Evropskou unii, stejně jako my jsme znepokojeni vůči ním. A myslím si, že je tedy dobré eh, se zamýšlet nad tím, co se může stát, ale důvěřovat a měli bychom se poučit zejména z této dohody. Děkuji. Děkuji kolego Nicholsone a na jednu minutu následuje kolega Scholz. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři de Gucht, 50 tisíc lidí a i já sám vlastně účastnili těchto konzultací. Ten, tu předlohu předlohu, byla předložena jako součást toho DICETA. Samozřejmě vy byste chtěl, nyní, dneska říkáte, že ta jednání by měla být ukončena dokonce eh, by se chtěli ochraňovat určité spekulativní investice i dokonce u těch investorů, kteří ještě nepůsobí na investičních trzích, takže vlastně by se mělo jednat o nespravedlivé eh, zacházení vůči investorům a stejně tak je tomu správními systémy. Proč jste vedli tato jednání, pokud se pokus snažíte, disk, tímto se snažíte diskreditovat eh, evropskou politiku v očích voličů ještě více a ještě dochází k ještě větší ztrátě eh, důvěry ze strany voličů. Lidé nechcou, nechtějí žádnou takovouto dohodu, eh, která by nebyla demokraticky vyjednána. Uh, samozřejmě s těmito eh, ustanoveními bychom nemohli podpořit takovouto dohodu. Děkuji kolego Šolci a nyní na minutu následuje kolega Raimon. Já také, prezident Děkuji. Pane komisaři, nemusíte tu dohodu příští týden zveřejňovat, protože už byla zveřejněna před eh, občanskou společností, která už si udělala o tom určitou představu. Je to skutečný politický eh, skandál. Jádro problému této dohody je vlastně, eh, že to, co se tam děje, eh, je vlastně protidemokratické a eh, musí rozhodnutí, která budeme přijímat, zde musíme zohledňovat do budoucna parlament se musí, musí stanovovat demokratické budování do budoucnosti a můžeme, musíme bohužel toto pouze zamítnout, budeme všemi hlasy hlasovat proti Ehm, je potřeba eh, dohodnout eh, to, tyto tato ustanovení jinak, pokud máme zastupovat demokraticky eh, občany. Tak, jak byla ta jednání vedena, toho, jak bylo postupováno v tom procesu konzultací, jak byly předkládány podklady veřejnosti. Děkuji, kolego Raimone. Nyní následuje kolega Wolf na jednu a půl minuty. Eh, Pane předsedo, my v UKIPu věříme ve volný obchod a jde nám o angažování se ve světě. Nejsme ani pro izolaci, ani pro protekcionismus, ale Evropská unie je korporatistická a ochranářská celní unie. Evropská unie je administrativní a regulační jednotný trh. Evropská unie je neefektivní a nákladná. My podporujeme zásady a myšlenky, které jsou za dohodou o volném obchodě, které od, odstraňuje celní překážky mezi zeměmi. A myšlenka eh, dohody eh, SETA by měla být v zásadě správná, ale uznáváme, že i když se o tom v soukromí tajně hovoří úředníky, kteří nemají na srdci naše zájmy, tak taková dohoda vyvolá potíže. Mí voliči mají obavy, že by, by mohl být ohrožen zdravotnický systém, kdy společnosti by mohly ohrozit eh, náš systém. A my si nemyslíme, že to je správné. Jediná cesta a vhodná dohoda je na základě samostatných národních států, které se budou starat o zájmy vlastních národů a nevěříme, že budeme takto vlastně na oko pro volno, volný obchod a ve skutečnosti je třeba, aby toto řešili národní státy. Děkuji kolego Wolfe. Na dvě minuty následuje kolega Kelly. Děkuji, pane předsedo. Vítám tuto dohodu mezi Evropou a Kanadou. A chtěl bych poděkovat panu komisaři za odvedenou práci a také bych chtěl poděkovat eh, panu předsedajícímu, předsedovi výboru. Myslím, že sklízíme užitečné plody a do budoucna taková dohoda s Kanadou je velmi rozumná, protože Kanada ze všech neevropských zemí je nám nejbližší, jak kulturně, tak jazykově, tak právně i politicky. A tato dohoda se vyjednávala pět let a myslím, že jsme dospěli nakonec k rozumné dohodě. Nicméně přetrvávají potíže, které byly zdůrazněny, ale celkově vzato myslím, že to můžeme podpořit. Současně je třeba vyjádřit i některé výhrady. A z tohoto důvodu jsem napsal komisi, abych vyjádřil obavy týkající se zacházení s hovězím, pokud jde o vysoce kvalitní hovězí, které není ošetřováno hormony v Evropské unii. Existuje malá extenzivní produkce hovězího založená na rodinných farmách a ta převládá v mém volebním obvodu na jihu Irska. A myslím, že komise nebyla upozorněna na vysoce kvalitní hovězí, které vidíme v biftecích a nízkokvalitní hovězí a bude omeženo, omoženo zaplavit nízkokvalitním masem v období, kdy se nejvíce grilluje v Evropě. A nicméně jsem připraven hlasovat pro tuto dohodu, protože jeden faktor zde vše ostatní vyvažuje a to je revizní klauzule. A to je možno také vzít v úvahu, když se bude vyjednávat dohoda TTIP se Spojenými státy. Protože pokud je o hovězí, tak tady se tím skutečně nemůžeme řídit, to by znásobilo sedmkrát ten problém. A výbor Agri se tímto zabýval a zemědělci říkají, já jsem dostal podrobnosti 21. srpna a mám zřejmě určitou výhodu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, kolego Kelly. A nyní následuje kolega Leichtfried na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. V rakouském volebním boji národním se objevil seznam, který miliardář, který vydělal zrovna náhodou ty miliardy v Kanadě, tak ho předložil a vzhledem k jeho chápání demokracie eh, stanovil určitá zlatá pravidla. To zlaté pravidlo znamená, že kdo má to zlato, tak dělá pravidla. Alespoň tak to on to tak to on to prostě stanovil. My jsme s tomu samozřejmě smáli, nebrali jsme to vážně, ale když se teď podívám v souvislosti s, touto, s těmito jednáními o dohodě s Kanadou, tak si nejsem jistý, jestli se ještě mám smát, protože se bojím, že vlastně se to vyjednává za stejných okolností. A chtěl bych, abyste pochopil, že evropská sociální demokracie má opravdu velké, nejen má velké obavy v souvislosti s touto dohodou, svobodou, ale považuje to za hrozbu pro demokracii a národní státy a zejména také vlastně eh, to měl výhodu pro velké koncerny, pro investory. Máme zde příklady, jak se to děje a vlastně měla podstatě eh, znamenalo by to pro velké národní koncerny vést určité národní procesy pod jino, jinými jaksi pravidly a to nemůžeme připustit. Nechápeme, jak je také možné, že občanská iniciativa, která se zabývá těmito tématy, že vůbec není zohledňována. Toto považuji za nedom, nedemokratické. To jsou věci, které nás velmi znepokojují. Teď jsme před bodem, kdy vlastně uh, Samozřejmě jsou tam pozitivní body a jakým způsobem se k tomu postavíme. Když my, sociální demokraté, budeme hlasovat proti, tak nedojde k žádné dohodě. Musíme tedy skutečně přemýšlet o tom, aby, jak byste hledal, jak hledat cesty, abychom se nějak dostali z tohoto procesu, abychom z toho získali rozumnou dohodu, o které potom budeme moci racionálně dále diskutovat. Jinak ne. Děkuji kolego a nyní na jednu minutu kolegyně Forenca. Děkuji. Také ta dnešní rozprava na téma dohody CETA ji zmínila eh, hospodářské přínosy, které vyplynou z této dohody, ale doopravdy, tak jako je to u TTIP, dohoda CETA si přeje zejména zachovat zájmy Eh, soukromého sektoru. A pak otázka hospodářské udržitelnosti a demokratických principů není eh, respektována. Opět se tu nacházíme vůči dohodám za zavřenými dveřmi, o kterých vůbec veřejnost nic není. Není možné eh, toto hodnotit, hodnotit sociální charakter a dopady takovéto dohody. Je zapotřebí, abychom zachovali a chránili pracovní trh Ovšem, tady to jsou obchodní dohody, které slouží zejména proto, aby se podpořily určité druhy práce. Komise nebojovala proto, aby zachránila normy a pravidla sociálního státu a výsledek je tu i více než zřejmý. My nepřestaneme bojovat a připravíme velkou kampaň proti CETě, tak jako jsme učinili v případě jiných dohod jako TTI. Děkuji kolegyně Florenca, přerušuje pan předseda a nyní na jednu minutu kolega Taylor. Děkuji, pane předsedo. Jakožto zelený poslanec eh, eh, volám, aby CETA byla zamítnuta a jasným důvodem, důvodem proto je, že má eh, naprosto ničivý mechanismus řešení sporu u SDS, který je proti demokracii a demokratickému procesu. Veřejná konzultace, kterou provedla komise o zahrnutí velice povolného podobného systému ISDS u TTIP eh, obdržela 190 odpovědí a myslím, že stále ještě analyzuji, tak si říkám, proč zahrnutí tohoto nástroje ISDS do CETY proběhlo tak rychle, aniž by to vytvořilo nějaký povyk mezi veřejnosti. Pokud ISDS v CETě zůstane, tak je to další krok, kterým se přiblížíme k tomu, aby velké korporace psali legislativu a ne vlády. Je třeba tedy řádně ukázat na ty vlády, které podporují takový systém. Já e, tím obvinuji Camerona, že toto umožnil, že umožňuje takovéto záměry. Řečník byl přerušen. Taylor. Děkuji, kolego Taylore. A další řečník je kolega Kovačev na dvě minuty. Pane předsedo, pane komisaři, musíme rozšířit eh, spolupráci s Kanadou, což je náš blízký partner. Dohoda o volném obchodu eh, zahrnuje prohloubení našich vztahů, eh, změní transatlantický prostor, ve sféru obchodu. A v důsledku této dohody eh, výměna zboží naroste o 26 miliard a zvýší se naše konkurenceschopnost díky zintenzivnění vztahu. Chci upozornit na jeden aspekt přístup na kanadský trh by měl být stejný pro všechny země. A to musí také znamenat odstranění vízové povinnosti pro Bulharsko a Rumunsko. To musí nastat velmi brzy. Energetické zdroje Kanady mohou být velmi užitečné v kontextu toho, co se děje na naší východní hranici. Ve světle toho musíme zintenzivnit naší severoatlantickou spolupráci. A komunikační strategie s USA a Kanadou musí být mnohem lepší, tak, abychom rozptýlili obavy evropského společenství, aby se nešířily obavy a různé fámy, jak jsme slyšeli před chvilkou. Děkuji. Děkuji, kolego Kovačeve. Nyní následuje na dvě minuty kolegyně Arena. Děkuji, pane komisaři, kolegové. Skupina SND už připomněla určité výhrady týkající si dohody CETA, speciálně ISDS, takže nebudu se vracet k těmto otázkám. Moje obava se týká spíše mechanismu eh, spolupráce zákon legislativního, tak jak je nyní uveden v, mech- v CETě. Je to mechanismus, který umožňuje nadnárodním koncernům, jak evropským, tak kanadským, a to je pravda, stanovovat určitá pravidla, která jim vyhovují a která vlastně budou oživovat tuto eh, dohodu. Takže váš původní závazek, že se nebudou revidovat evropské normy směrem dolů, tak prostřednictvím tohoto mechanismu tento tento závazek nebude moci být dodržen, protože podniky budou si moci mezi sebou dohodo, rozhodovat, jaká pravidla se budou vztahovat na tento volný obchod. Takže pane de Guchte, vy jste v určitém okamžiku řekl, že evropské zákony, evropské normy jsou určité bezpečné hodnoty, které se nesmějí spochybňovat a v rámci této dohody je právě mechanismus, který ohrožuje váš závazek a tyto normy, takže já bych chtěla mít vaše jasné stanovisko, zda skutečně je možné možnost ochránit evropské normy, evropské zákony v oblasti zdraví, v sociální oblasti, v oblasti životního prostředí. Děkuji. Děkuji, kolegyně Arena. Následuje paní kolegyně Sanchez Caldentej. Na minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Neuniká nám ta, ten nedecentní útok vůči demokracii, kterou představuje tato smlouva a o kterém vy nemnoho mluvíte. Tajné vyjednávání prokazuje strach, jaký máte z toho, co tam pokoutně spolu pik, spiknete. My bychom chtěli zabrzdit takovéto smlouvy a jim podobné, protože to naprosto ohrnuje nos našimi občany a občanskou demokracii. Tato smlouva totiž úplně porušuje práva občanů a jde ve prospěch investorům. A vy o tom všem velice dobře víte. Pane mm, komisaři, oni nejsou politici, jsou to mm, podnikatele a nejsou takto důvěryhodní. Většina z nich eh, také eh, uniká daní, měly by být vyšetřování. My obhajujeme zájmy většiny populace a jejich vůle je pro nás nejdůležitější. My o ní bojujeme. Nezapomeňte, že náš parlament již zamítl aktu a uděláme to samé s CETou. 11. října po celé Evropě k tomu může dojít. Děkuji kolegyně a následuje na jednu minutu kolegyně Ketten Darling. Thank you very much. Děkuji, pane komisaři. Jde o historickou dohodu, ale v období intenzivního veřejného zájmu o vyjednávání obchodních dohod, důraz na demokratickou účast jsou nadbytečné, pokud nejsou realizovány. A je neuvěřitelné, že dohoda sita byla vlastně uzavřena dva týdny po konci veřejné konzultace na téma ISDS. Obavy se zacházení s veřejnými službami byly také odmítnuty podobně. Přes velkou míru nejasnosti a dvojznačnosti kolem této dohody nedošlo k veřejné rozpravě o tom, co zahrnuli naše vlády zahrnuli na negativní výčet a dochází k, k možnosti privatizace veřejných služeb skrze ISDS. Je třeba transparentnosti pokud jde o požadavky jednotlivých členských států a proto byste měli zveřejnit, co je přesně v této obchodní dohodě pro každý členský stát. Děkuji. Děkuji kolegyně Ketn Darling a následuje na dvě minuty kolegyně Moska. Děkuji, pane předsedo. Já bych začala těmi pozitivními aspekty této dohody s Kanadou. Podle mě může představovat šanci pro naše systémy výroby s integrací ekonomického, sociálního a kulturního systému, který se relativně blíží evropskému systému. A vzhledem ke, ke geopolitické situaci, o které se zde hovořilo včera i dnes v tomto schromáždění, tak by to mělo být považováno za krok k posilování obchodního partnerství mezi Evropou a nejspolehlivějšími partnery z globálního hlediska. Chtěla bych speciálně zdůraznit, zdůraznit, že vítáme dobrou dohodu ohledně e, názvu geografického původu, zejména e, vzhledem k relativní vzdálenosti mezi, mezi našimi systémy. Myslím si, že parlament musí být upřímný a jasno, jasnozřivý ve své analýze této dohody. Musí se velmi e, podrobně zabývat textem toho dokumentu a vyhnout se tomu, aby docházelo k určitému překrývání a zdvojování z TTIP, což by spochybňovalo tento text a e, spochybňovalo ty pozitivní elementy. Myslím si, že je zde spousta věcí, které by se ještě daly zlepšit a žádáme komisi, aby učinila veškerá opatření v této věci. Děkuji kolegyně Moska a nyní následuje na minutu kolega Šuster. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Co se týká textu CETY, tak komise by chtěla považovat jednání za ukončené. Já to považuji za nesprávné. Parlament by měl analyzovat, podrobně se zabývat tímto textem doho- klauzule o ochraně investicí eh, a o arbitrážním soudu by vlastně porušovalo eh, demokratická práva a za národní stát, kde vlastně už je vše jasně stanoveno v zákoně a eh, tady tato, tento smírčí nebo arbitrážní soud by chránil spíše koncerny. Potom jsou některé sektory, které byly liberalizovány a teď by měly směřovat zase k určitému, z, z, určité rekomunizaci, a přestože by měly zůstat spíše v privátním sektoru jsou zde spochybňovány určité základní principy demokracie a národního státu, proto požadujeme komisi, aby dále ještě jednala a z, e, přehodnotila určité věci. Děkuji kolego Šustere. Následuje na jednu minutu kolega Balas. Oui, monsieur le, le... Ano, pane komisaři, vidíte tu rozpravu a vidíte dobře, že třeba trochu moudrosti v této věci. ISDS dnes neprojde. To je zcela zřejmé. Proběhla konzultace, komise ji zorganizovala, ale neznáme výsledky. A do té konzultace se zapojili občané a to už je trhlina v tom programu. Vy jste členem odcházející komise, předseda nové komise, pan Juncker, řekl veřejně, že byl proti ISDS, zejména v dohodách se Spojenými státy, ale také to platí pro... My jsme demokraticky volení zástupci, jsme zástupci demokracie v Evropské unii a není možné ten proces urychlovat, aby se za každou cenu ta věc podepsala a nebyla kontrolovatelná. Tedy moudrost velí, aby nadcházející komise se tímto tématem zabývala. Děkuji kolego Balasi a následuje na jednu minutu kolega Silva Pereira. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, uzavření jednání o obchodní dohodě mezi Evropskou unii a Kanadou je pozitivním vývojem. Ekonomický potenciál je velký a naším úkolem je zhodnotit, zda dosáhl opravdu přijatelného kompromisu. Nicméně jedna věc je, pane komisaři, jasné. Je důležité nalézt politické řešení pro problém doložek a ISDS, tedy mechanismu řešení sporů, který ohrožuje budoucnost smluv nejen s Kanadou, ale se Spojenými státy a také s Japonskem. Komise musí předložit adekvátní odpověď a žádná odpověď není adekvátní, pokud nebude bude politicky schudná. Jaká je tady, pane komisaři, strategie vaší komise pro takový politický problém, jakým je ISDS? Ehm, myslíte si, že dokážete přesvědčit, že každý případ je individuální případ, že to nebude nějaký eh, nehezký precedens, anebo předložíte konečně nějakou globální politickou odpověď, která bude platná pro všechny budoucí dohody? Komise musí teď nyní učinit. Nemůžete dál dělat, že ten problém tu neexistuje. Děkuji, kolego Silva Pereira. Tím jsme eh, ukončili diskusi přihlášených řečníků a dostáváme se ke Catch the Eye a následuje kolega eh, Silva Santos. Senhor Pane předsedo, v první řadě bych chtěl zmínit historické propojení, které máme mezi Kanadou a mou zemí a ještě konkrétně Azorskými ostrovy, protože tam žije mnoho Azořanů a jejich eh, potomků. Je to rozsáhlá komunita, která okupuje dokonce místa ve vládě. V Kanadě žije půl milionu Portugalců. A co se týče podmínek dohody a co se týče uh, eh, ochraň, chráněných názvů, geografických názvů, tady ten výsledek je velice pozitivní. Podařilo se nám dosáhnout takové úrovně v rámci výsledku, jaké, jaký platí tady například v Evropské unii, tady mám konkrétně na, při, na mysli ananas Azorských ostrovů. Myslím si, že by to mohl být dobrý příklad pro probíhající další obchodní jednání. Ale pak tu jsou takové právě nehezké body, jako je právě ten zmíněný systém ISDS, ale o tom již hovořili kolegové. Uh, Podařilo se nám dosáhnout některých úspěchů, ale stálo by za to jich dosáhnout také i v jiných oblastech, jako je například určitá mise na pozorování oceánu. To byla mise z roku 2003, spolupráce mezi Spojenými státy, Kanadou a Evropou a bylo by dobré, kdyby i nadále mohla fungovat. Řečník je přerušen. Děkuji kolego a následuje kolegyně Harkin. Já se chci vypořádat eh, s eh, zahrnutím ISDS do té dohody. A moje otázka je taková. Proč v těchto rozvinutých zemích s rozvinutým právním řádem je třeba zahrnout tento mimořádný mechanismus pro řešení sporu? Nejsem jediná, kdo je znepokojen. 150 tisíc občanů se zúčastnilo konzultace protože arbitrážní panel rozhodne a nebude to podrobeno kontrole Evropského soudního dvora. Jean-Claude Juncker řekl, že nepřijme, aby jurisdikce soudu EU byly omezeny zvláštním režimem ISDS. A v roce, parlament vás varoval v roce 2011, že mechanismus mezistátního řešení sporů a místní soudní nástroje jsou nejvhodnější pro řešení těchto sporů. Obchodní dohoda má mnoho pozitivních aspektů. Nedopuste, aby jsme o to přišli díky ISDS. Děkuji kolegyně Harken a následuje kolegyně Senra Rodriguez. Pane komisaři, chci požádat o stažení dohody CETA. CETA s ISDS je vlastně přenechání svrchovanosti národů nad národním korporacím. Za druhé, CETA zničí mnohem více pracovních míst v malých a středních podnicích, než to, co vytvoří velké nadnárodní podniky díky CETě. CETA také zničí eh, venkovské zemědělství, zejména zemědělství a produkci eh, hovězího dobytka a zejména malých a středních podniků v této oblasti. A pak je tu ještě jeden další důvod. Před tím minulosti se hovořilo již o klimatických změnách v tomto parlamentu. To, abychom měli potraviny, pro naše oblasti, ale dochází k převážení potravin na delší vzdálenosti, tím se produkují skleníkové plyny a vede to k klimatickým změnám. Takže z těchto důvodů a z celé řady dalších žádám o stažení dohody CETA. Děkuji kolegyně a následuje kolega Kaputo. Děkuji, pane předsedo. samozřejmě, pokud zavedeme obchodní politiku, která podporuje mezinárodní růst, tak se zvýší počet pracovních míst a v rámci dohody CETA je to zásadní. Mohlo by to vlastně eh, zásadním způsobem průmysl průmyslu pomoci a zejména obsahuje vynikající ustanovení o, e, zeměpis, o chráněných zeměpisných názvech, což je e, vlastně, Kanada je velice důležitý partner, je to druhý největší partner na druhé straně Atlantiku pro Evropskou unii a pokud zavedeme to ustanovení ISDS, tak nadnárodní koncerny by skutečně mohly ovlivňovat vládu prostřednictvím arbitrážních řízení, které by umožnily obcházet eh, systém, eh, normální tedy právní nebo tedy soudní systém v národních státech. V podstatě bránilo by to eh, odpovědným činitelům mít poslední slovo v těchto citlivých záležitostech, takže prosím vyslechněte poslance parlamentu v této věci. Děkuji, kolego Kaputo. Někdo to nepatří k mým eh, úkolům vychovávat povinné eh, dospělé lidi. Takže já vlastně jsem eh, tlumočníci mohou vlastně eh, respektovat, tlumočit pouze určitou rychlost řeči. Takže samozřejmě, eh, i když ani Italové nerozumí, co říkáte, tak by bylo určitě smysloplné, kdybyste požádal o řečnické minut, jednu minutu, abyste skutečně pouze tolik tam řekl, aby tlumočníci byli schopni toto také rozumně a racionálně přetlumočit. Takže takže toto prosím, pokud tedy tlumočníci nebudou schopni tlumočit to tempo, tak eh, zachlepu a skutečně bylo potřeba přerušit. Takže děkuji. Tím pádem eh, ukončujeme tímto, ukončujeme kolegou Dantem proces Catch the Eye. A kolegy Danti. Eccomi. Eh, grazie presidente. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Tato eh, dohoda obsahuje eh, řadu příležitostí, široký přístup eh, na trh pro naše dovozy a otevření trhu veřejných zakázek na místní úrovni. Další důležitý výsledek je ochrana zeměpisného označení EU. A většina bodů i většina produktů umožňuje aby tyto výrobky byly na americkém trhu, což v minulosti nebylo možné, zejména u potravinářských produktů. Je to pozitivní výsledek, který není zcela uspokojivý, protože Evropská unie musí být ambicioznější při ochraně svých kvalitních výrobků jinde ve světě. Ale kromě technického hodnocení textu tato dohoda a následně dohoda TTIP budou mít eh, zásadní význam vzhledem k vývoji vztahu s Ruskem a zablokování dalších bilaterálních jednání. Bude třeba tedy za každou cenu prohloubit naše úvahy o sporných eh, mechanismech jako ISDS. A myslím, že tyto úvahy by neměly spochybňovat eh, vyvážený pohled na tuto dohodu. Dancím. Děkuji kolego Dante, tímto ukončuji postup ke HDI a na závěr dávám slovo komisaři Degichtovi, aby reagoval. Thank you, uh... Děkuji, pane předsedo. Předtím, než se obrátím k tématu ISDS, protože, jak je zřejmé, toto je z těch témat, které způsobilo to, že většina přítomných členů dnes nebude dobře spát, tak se pokusím zodpovědět na několik otázek, které tu zazněly. A I když, pane Life, myslím si, že vy budete dobře spát, aspoň v to pro vás doufám. První otázka pana Martina. Proč rada v podstatě nepostupovala podobně eh, v jiných případech dohod, že by neiniciovala nějaké dohody. Tak tomu nikdy nebylo. Postup je takový, že iniciativu přebírá komise. Po té legální práci, která ještě nebyla dokončena mezi premi- eh, předsedou Barozem a premiérem Harpsem, Harprem to bude vlastně eh, znamenat konec na samotném summitu mezi EU a Kanadou. To je taková velice jednoduchá odpověď na vaši otázku. Ohledně těch generik, tady vás mohu ujistit, že to nezměníme nejen s Kanadou, ale například ani s jinými zeměmi. Třeba jednání s Indií, která ještě nejsou dokončena také tam jsme se tím zabývali, že toto by nemělo nějak poškodit to obchodování s generiky. Neobchodní záležitosti jako zákaz lovu tuleňů, tady to jsme eh, se rozhodli, že o tom to rozhodne VTO. Myslím si, že to je eh, dostatečně dobré znamení našeho rozumu. Ohledně mandátu a veřejné konzultace, k tomu se ještě vrátím, ale k mandátu, tady bych to eh, rád vyjadřil velice jasně. U mandátu jsme byli požádáni, abychom eh, tedy jednali a dosáhli dohody i ve věci ISDS, ale k tomu se tedy ještě vrátím. Pan Miner a někteří další eh, zmínili také to, že to bude pouze dohoda pro velké podniky a ne pro malé a střední. Ale velké podniky nepotřebují dohody o volném obchodu. Kdo to potřebuje, to jsou malé a střední podniky, protože my to děláme právě proto, že ta dohoda o volném obchodu jim umožní přístup na celý trh, proto to děláme. Takže takové názory nejsou pravdivé. A pak tu zazněly různé otázky týkající se přístupu k dohodě. Zmínil to pan Žado, pan Lange. V podstatě je to velice jednoduché. Jakmile budou jednání ukončena, my eh, jsme je zaslali i vám tedy všem poslancům dále zasle, zašleme všem členským státům, text bude zveřejněn a v tuto chvíli na obou stranách se koordinují ty závěrečné přípravy a připravují tedy verzi i pro nevidomé to znamená, činí se poslední úpravy a to zveřejnění by mělo nastat u příležitosti toho samitu příští týden. Takže nevím, eh, vy říkáte, že to nic zveřejněno nebude, já nevidím nějaké miliony obyvatel, kteří by netrpělivě čekali, ani si to nemyslím ostatně o vás, že byste vy byli tak netrpělivě, já sám bych asi nebyl. Uh, Možná je to opravdu taková poměrně nudná četba. Dále jedna dáma se tu obávala tedy, že občané vůbec nejsou obeznámeni s tímto textem. Paní Le Pen bohužel již zmizela. Ona tu měla celou řadu e, členů, kteří podporovali kteří odporovali. Pardon. Ona samozřejmě žádá ohlas určitým směrem a já docházím k tedy k názoru, že vy nenasloucháte jemu hlasu. Možná by mi měl někdo vysvětlit, proč tomu tak je. Pan Kelly a ten systém kvót, ale pan Kelly také zmizel. Všichni opouštějí tuto sněmovnu, nevím proč, asi protože hodně mluvím. Ten systém eh, kvót se týká těch rozlišení pro vysoce kvalitní masa a ty méně kvalitní. To je zase záležitost, kterou je třeba brát v potaz. A pak otázka paní Arena, zda tedy změníme ty normy a pravidla, sociální, environmentální pravidla, to samozřejmě tak neučiníme, že kvůli nějaké diskuzi se to změní, protože tyto normy, tyto pravidla jste ostatně pomáhali spolu vytvářet vy zde v Evropském parlamentu. Pak občanská iniciativa. ECA, ICA a tady samozřejmě byla iniciativa na komisi ohledně určitých konzultací, ale neobsahovalo to nějakou žádost, aby například evropské instituce něco neučinili, nebo aby třeba nepodepsali dohodu jako CETA nebo zablokovali jednání TTIP. To je tedy vše v nyní v rukou rady a parlamentu, takže takovou žádost tu Eh, žádnou takovou v přijatelné formě jsme neobdrželi. Takže kritéria komise jsou naprosto legálními kritérii. Mně je jasné, že ti tomu budete vystupovat a máte tady i právo. A nyní tedy téma ISDS. Pokud mi umožníte ještě několik minutek, pane předsedo, protože tady mám stovky otázek a uh, Opravdu chápu, že toto je to palčivé téma, takže bych na to chtěl odpovědět. Na úvod bych chtěl říci, že v dubnu 2011 bylo evropské usnesení o budoucí investiční politice, zpráva ARIF, která byla velkou většinou přijata, včetně členy SND, jako reakce na sdělení Komise o investicích. Parlament tedy právě vyzýval, aby existovaly takovéto systémy ISDS v dohodách, pokud nebude docházet k zneužívání. To je jenom úvod mého vysvětlení. A to samé se týká i mandátu, který jsme obdrželi od Rady ministrů. Je to výslovně v tom mandátu, který byl přijat jednomyslně, že bychom měli jít cestou dohody s ISDS. Já nevím přímo proč, ale z ničeho nic se toto stalo tím naprosto nejpalčivějším tématem v oblasti obchodu. A mnoho poslanců zmínilo veřejné konzultace. které by měly prokázat, že většina evropské populace nahlíží tímto směrem. My příští týden nebo za několik týdnů předložíme první analýzu veřejné konzultace jejich výsledků. Co tato prokázala, že více než 50 tisíc ze 150 tisíc eh, těch odpovědí, eh, které jsou identické. Většinou to musíte vstanovit do systému, zhodnotit ty reakce na otázky. No a ti, co zareagovali, já tady těmto technickým věcem moc nerozumím, proč eh, to někdo chtěl obcházet, chtěl se dostat do systému, proč bychom tam mohli mít možná pět tisíc identických odpovědí, ale my jich máme 50 tisíc. Proč tam někdo jednoduše neřekl, jsme proti? Ale my se samozřejmě zaměříme na všechny tyto odpovědi a budeme je příslušně brát v potaz. Je CETA nějakým modelem pro TTIP nebo nějaké budoucí evropské dohody? Já si spíš myslím, že spíš než nějakým modelem, tak jako třeba pro dohodu se Singapurem, je to spíš takový určitý postoj, přístup Evropy, jak ochraňovat systém. A já bych chtěl zmínit několik těch novinek a jedinečných vylepšení, které jsou v CETě. V první řadě jasně stanovená schopnost regulovat veřejné zájmy, za druhé přesně definovat standardy investic, investiční ochrany, naprostá transparentnost ISDS, veškerá slyšení jsou veřejná, dokumenty jsou veřejné a je možné je zaslat zainteresovaným. To je víc, než co můžete dostat u obchodního soudu. O obchodní soud je otevřen veřejnosti pouze při vynesení rozsudku. Vy se nedostanete k dokumentu jednotlivých stran. Většina právníků to ví, právníci to vědí, že nemůžete jednoduše hrabat v dokumentech té druhé strany. To nejde. Tady to bude mnohem transparentnější. Víc, je to vůbec poprvé dohoda, která se bude zabývat také i etikou v případě arbitráže. A dále vedení na základě řádných eh, principů, aby ten, kdo prohraje, nesl na sobě, eh, nesl náklady zařízení. My jsme také rozhodli a dohodli se, že tu bude odvolací orgán, založen právě na podobném orgánu VTO a na jeho praxi. Takže to je zase proto, aby se zachovala konzistentnost a aby veškerá arbitráž byla objektivní a předvydatelná. Je tam celá řada dalších vylepšení v CETě a nevylučujeme, že k dalším takovým eh, ještě můžeme přistoupit. Ale jedna věc musí být jasná, že CETA a TTIP to jsou dvě odlišná jednání. Text CETY je již dohodnut s Kanadou. Komise zavedla eh, ty veřejné konzultace, nyní se eh, blížíme ke konci eh, této analýzy. Uhledně TTIP to teprve probíhá a mohu potvrdit, že CETA není nějakým modelem pro TTIP, tak jak jsem to již ostatně předeslal a my jsme se eh, zavázali, že jdeme takovou jednosměrnou ulici a nemůžeme kráčet zpět, takže CETA může být v budoucích jednáních ještě následně vylepšena. Někteří členové položili také otázku, proč potřebujeme něco jako eh, ISDS v CETě, což je země, eh, která je vlastně solidním partnerem. My samozřejmě nespochybněme kvalitní soudní systém, ale chceme, aby evropští investoři mohli prosadit svá práva a toto nebude prosaditelné na, u kanadských domácích soudů. To prostě uh, nejde. Každý má, každá země, tedy každá strana uplatňuje jiný přístup v rámci soudnictví. Tady třeba Kanada nebo případ eh, Singapuru nebude uplatňovat automaticky pravidlo a práva domácí země. Proto tu existuje takováto ochrana. Za druhé, skutečnost, že je to solidní právní systém, jasně, ale neznamená, že tu nemohou být problémy. Například oblast o energetice, Ehm, se uplatňuje i na, u celé řady dohod s jinými zeměmi. I u nás se již prokázalo, že máme celou řadu eh, bilaterálních dohod i mezi námi na úrovni EU. Máme údaje o 271 případu v letech 2008 až 2013 u nás v EU. Pat, 15 z nich eh, jsou tedy eh, případy uvnitř Evropské unie. To znamená případy mezi stížností jedním členským státem a druhým. A my jsme tedy navrhli, abychom tu měli další pravidlo na úrovni EU. To znamená, že i váš členský stát tento návrh zamítl, když jsme chtěli, aby se toto respektovalo mezi všemi členskými státy Unie. Dále je tu několik eh, takových eh, nerovných podmínek, Například osm členských států má bilaterální investiční dohody s Kanadou, to znamená, že pouze tito investoři z těchto zemí jsou ochráněni v Kanadě a ostatní státy ne. A dále CETA je pro nás příležitosti posílit systém ISDS. Může to být cesta pro další budoucí investiční dohody a takový model i pro celý svět. A to je opravdu velice platný a důležitý argument proběhlo určité veřejné zasedání v Berlíně za účasti ehm, mě, eh, Zygmana Gabriela a dalších. Proběhla velice živoucí rozprava. Takový druh rozprav se mi velice líbí a proto už se věnuji politice více než 35 let. A tam uh, někdo řekl, ano, je tu několik pozitivních prvků, například Velice těžko zamítnete ISDS se Spojenými státy nebo s Kanadou, ale jak to bude s Čínou, takže nemohli bychom tímto vytvořit eh, určitý vzor pro jednání se zbytkem světa. Právě tímto chci poukázat, že tedy i ostatní tady tomuto druhu dohody rozumí. Děkuji vám za pozornost. Komisář. Děkuji, pane komisaři hovořil hovořil jste o mnoha věcích. Včera večer jste hovořil daleko kratší dobu, než byla vaše řečnická doba, která vám byla vyhrazená, takže proto vás dnes tedy chráním a umož... umožnil jsem vám tedy hovořit poněkud déle, abyste reagoval na připomínky a obavy některých kolegů, protože skutečně a tak, aby skutečně to byla debata, aby to byly odpovědi na naše otázky. Takže tím jsme ukončili tuto rozpravu a dostáváme se k dalšímu bodu našeho programu. To je prohlášení komise týkající se přístupu k životně důležitým léčivým přípravkům v Evropě začíná jménem komisaře, eh, komise, komisařka Hedegard. Musíme několik minut počkat kolega doprovodí pana komisaře, aby mohla paní komisařka zaujmout své místo, takže máte.